byl zjednodušený postup. Zpráva paní Korholy o klasifikaci balení označování nebezpečných případků. Budeme hlasovat jmenovitě. The vote is closed. Hlasování je, je u konce. Návrh přijat velkou většinou a já gratuluji paní Korhola. Další zpráva je zpráva paní Rosbach týkající se udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři. Opět budeme hlasovat jmenovitě. Můžete hlasovat. The vote is closed. Končím hlasování. I tato zpráva byla přijata velkou většinou a já blahopřeji paní Rozbach. Teď se dostáváme ke zprávě pana Rote o uzavření Nagojsko-Kuala Lumpurského doplňkového protokolu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato a já gratuluji panu Grotemu. A nyní zpráva pana Paloného, veřejné finance v HMU. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. I tady můžeme blahopřát panu Palonemu. A nyní se dostáváme k zprávě pana Domenečiho o ratingových agenturách. První hlasování je blok 1 a budeme hlasovat jmenovitě. Můžete hlasovat? The vote is... Končím hlasování. Tento blok byl přijat. Zůstává tady devět pozměňovacích návrhů, které nejsou eh, buď přípustné nebo kompatibilní. Nicméně 14 pozměňovacích návrhů strany AFD jsou přípustné, nicméně předseda, předsedkyně výboru paní Sharon Bowles eh, chtěla vystoupit a vyjádřit se k tomu. Děkuji vám. Tyto eh, pozměňovací návrhy byly označené za přípustné vzhledem ke svému obsahu, nicméně by narušily dohodu z prvního čtení, eh, která byla schválena 17. prosince na výboru a proto eh, bez ohledu na to, jestli ty pozměňovací návrhy přinášejí nějaké zlepšení toho textu, bych byla proto, abychom je hlasovali proti. A nenarušili tím dohodu z prvního čtení. Děkuji vám, takže teď budeme hlasovat. Je tady žádost, aby se o nich hlasovalo eh, blokově. Má někdo eh, proti tomu eh, nějakou připomínku? Souhlasí skupina EFD? Překvapení, není žádným překvapením, že ne. Mě by velmi zajímalo, jak lidé budou hlasovat o tomto velmi důležitém tématu. Jsou tam důležité věci, a myslím si, že ani v tomto místě by trocha transparentnosti neuškodila. Já jenom opakuji, že paní předsedkyně výboru eh, chce, eh, aby se o nich hlasovala. Budeme hlasovat jmenovitě. Pozměňovací návrh číslo dvě. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 8. Opět jmenovitě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Poznací na číslo 32. Opět jmenovitě, můžete hlasovat. Zamítnuto. A eh, pardon, eh, končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 33. Eh, můžete hlasovat jmenovitě. Končím hlasování. Zamítnuto. Chcete pokračovat? 42. Končím hlasování. Zamítnuto. 48. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 49. Eh, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 50. Kdo je pro? Tedy dáhuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 55. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 92. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 99. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 105. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 109. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 116. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A neď můžeme hlasovat o celém návrhu, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. A teď budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení a to jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato velkou většinou. Já eh, blahopřeji panu Dominičemu. Pan Svoboda žádá o slovo. Děkuji, pane předsedo ta e, interpretace e, služeb, které máme přijmout, to je velice zvláštní, protože e, to jde proti smyslu, když máte kompromis a pak se je tady pozměňovací návrh, který porazí ten kompromis, tak to opravdu nedává smysl. Já tedy nechápu tu interpretaci. Takže bylo by dobré požádat ústavní výbor, aby se podíval na tuto interpretaci. Když tady je kompromis, tak přece nemůžeme hlasovat o kompromisu a za dvě minuty na to hlasovat proti kompromisu kompromisu. Čili já myslím, že to je velice divný postup. Děkuji. Ano, my eh, jsme se dnes setkali, dnes ráno s předsedou těch služeb a konstatovali jsme, že je to takový hybridní přístup a eh, jestliže souhlasíte s tímto návrhem, můžeme to předat skutečně ústavnímu eh, výboru. Dále je tady další návrh pana Domeničeho, další zpráva pana Domeničeho, subjekty kolektivního investování. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Je to stejná situace jako v předchozím případě. Já uh, souhlasím. Uh, Mm, s tím, že se tady nacházíme před stejným typem eh, postupu, jestliže se nezměnily politické postoje, eh, pak musíme udělat přesně to tež, co jsme udělali před chvílí. Já tedy nechám na vás, abyste interpretoval toto prohlášení, pane předsedo. Ano, já se obávám, že o tom budeme muset hlasovat. Nebude to trvat tak dlouho, ale je to zapotřebí takto prosmačili blok jedna, Jmenovitě hlasujeme, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to velkou většinou schváleno. A nyní máme samostatný pozměňovací návrh. Návrh 4. Zahajuji hlasování. Jste si jisti svým hlasováním? Jak bylo řečeno, u některých těch pozměňovacích návrzích může být něco zajímavého. Dobrá, tak tedy prosím, končíme hlasování. Jste spokojeni? Right. I'm now closing the vote. Dobrá, prosím, končíme. Končíme hlasování. Zamítnuto. Návrh 5, opět jmenovité hlasování. Zahajujeme hlasování. Prosím. Ano, prosím. Děkuji. Já bych chtěl eh, říci naší frakci, že u tohoto hlasování těchto pozměňovacích návrhů je naše doporučení frakce ne. A je to tedy takto také napsáno ve hlasovacím seznamu. Můžeme tedy prosím to potvrdit s paní Bowles, že je tady přístup k, tomuto, k této zprávě stejný jako k minulé? Ano, dobře, děkuji. Návrh 5, prosím, zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. Návrh 7, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. Návrh 8, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 11. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. A teď prosím, hlasujeme o toto návrhu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A e, návrh rezoluce, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno velkou většinou. Pane Domeniči, žádáte o slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, vám děkuji, eh, protože mm, to byla choulostivá situace a bylo to trošku zvláštní hlasování. Chci poděkovat všem frakcím, které podpořily eh, tuto zprávu a zejména chci poděkovat stínovým zpravodajům, protože je to dobrá dohoda, odolala a po té strastiplné cestě se nám podařilo schválit eh, tento velmi důležitý návrh. Děkuji. Děkuji tedy za toto vystoupení a další hlasování se týká zprávy pana Valenci. Víceletý plán pro populace tresky obecné v Balckém moři. Dávám slovo zpravodaji na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, po tomto hlasování další fáze před eh, vstupem v platnost tohoto nařízení eh, bude trialog s Evropskou komisí a s radou. Bohužel, protože je tady určitý konflikt o pravomoc mezi radou a parlamentem a proto dojde ke spoždění. Eh, to se týká problému interpretace článku 43.3 smlouvy o fungování Evropské unie. To je eh, definice eh, omezení úlovku. Eh, rada mm, zpracovávala různé rybí populace a domnívá se, že je může sama definovat ta omezení. To má ovšem negativní dopad na rybolov a také na vztahy mezi institucemi. To bychom měli odsoudit. Děkuji. Děkuji. A nyní tady máme pozměňova, 15 pozměňovacích návrhů eh, výboru pro eh, rybolov. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní návrh 5. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 9. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. A nyní návrh výboru, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. A nyní usnesení, jmenovité hlasování a zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. a velkou většinou je to schváleno. Eh, blahopřeji panu Valencovi. A nyní je to zpráva pana Galagera o zachování rybolovných zdrojů. Eh, no, technickými prostředky pro mladé eh, mořské organismy. Chcete prosím slovo, pane Galagara? Jménem výboru pro rybolov chci žádat o odložení hlasování o technické zprávě. Po celé řadě úvah Eh, odborníků a po setkání eh, s vedoucím, tedy s předsedou výboru, předkládám tento návrh. Je tady opět jasné, jaké problémy má Evropský parlament s radou, když jde o dlouhodobé plány. Tyto dlouhodobé plány jsou velice důležité z hlediska ochrany rybolovných eh, zásob a jsou důležité také pro obyvatelstvo, které závisí na rybolovu od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a jakožto výsledek nedostatečného zájmu postupně se střídajících předsednictví bylo dosaženo velmi málo pokroku. A já proto apeluji na irské eh, předsednictví, aby k tomuto eh, bodu přistupovalo realisticky a pragmaticky. Eh, zítra ráno se mám sejít s ministrem Irska a mm, ten vysvětlí své priority příští týden rybolovnému výboru. A Můžeme říci, že tady bylo velké úsilí v uplynulém období a já doufám, že dojde k pokroku. Rada přece musí respektovat Evropský parlament. A to se v posledních letech nedělo. To eh, je také důvod, proč tato zpráva ještě není schválena. Eh, základní eh, nařízení z roku 1998 stále platí nadále do posud. A irské předsednictví zatím nenaznačuje cestu z této situace. Parlament nebude mít jinou alternativu, než zablokovat jiné zprávy, které se již připravují. E, a je tady tato, toto základní nařízení Eh, které se týká eh, mořských zdrojů. A já prosím eh, v únoru mohu mít pravděpodobně stejnou žádost, kterou vám budu muset předložit, ale já nechci předjímat, jak dopadnou jednání s předsednickou zemí. Já tedy že pak žádám také jmenovité hlasování o návrhu odložit toto hlasování. Potřebujeme tedy nějakého řečníka, který by mohl... Aha, pan Davis se toho ujme, dobře. Děkuji, pane předsedo. Já velice schvaluji to, co říkal pan předseda, tady pan zpravodaj, pardon. Tady bychom skutečně měli zajistit, aby ta reforma eh, umožnila populacím, aby se obnovovaly. Je skutečně důležité, abychom tyto dlouhodobé plány vyřešili a abychom vyřešili tu, ten spor s radou. Chce někdo promluvit proti tomu, abychom odložili hlasování? Eh, žádného dobrovolníka tady nevidím. Dobře, budeme tedy jmenovat, eh, jmenovitě hlasovat eh, tady o návrhu odložit hlasování o této zprávě. Končím hlasování to bylo tedy přijato valnou většinou hlasů pro, 670 pro, 2 proti, takže eh, děkuji pana Galegere a přeji vám mnoho štěstí v dalším vyjednávání. Eh, další je zpráva Parla Kazinýho, změna jednacího řádu parlamentu, pokud jde o hierarchii místo předsedu zvolených aklamací. Budeme tedy hlasovat o eh, změně jednacího řádu, to znamená, potřebujeme kvalifikovanou většinu. Pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro? Zvedněte prosím ruce, kdo je proti. To si ověříme, omlouvám se. Pozměňovací návrh číslo 2. Hlasujeme elektronicky. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale uvidíme. Končím hlasování. Zamítnuto. 492 proti 171 pro. Pane Kasiny. Pozměňovací návrh číslo dvě byl zamítnut, takže eh, čtyři, pět a osm odpadají. Chcete se vyjádřit, pane Kazíny? Jste spokojen, dobře. Teď tady číslo tři. A ne, pardon. Já už jsem řekl, že 2, 4 a 8 jsme zamítli a jsme tady spíše pro původní návrh komise. To znamená, že hlasujeme o původním návrhu komise. Je to velice jednoduché. No, ono to není až tak jednoduché, říká pan předsedající, ale dobře. E, já vím, že někteří tady vědí, že prohrají ta hlasování. Takže pozměňující návrh číslo 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 4 a 5 nám odpadly, jak se zdá, a můžeme tedy přejít k pozměňovacímu návrhu 6. Kdo je pro? Číslo 6, kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 8 odpadá. A teď tady hlasujeme o celkovém návrhu na rozhodnutí. Prostá většina. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Děkuji vám. Další bod se týká návrhu usnesení výboru EMPL pro o záruce pro mladé lidi. Číslo čtyři, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 2. Eh, hlasování jmenovité. Odstavec 2. Prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto odstavec 4 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 5, opět na dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, můžeme si to ověřit. Pozměňovací návrh číslo 8 ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 9, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď můžeme hlasovat o celkovém návrhu usnesení. Jmenovitě, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji Eh, výboru pro zaměstnanost. Další máme zprávu paní Kolárské Bobinské o úloze politiky soudržnosti EU v zavádění nové evropské energetické politiky. Paní Kolárská Bobinská žádá o slovo. Já bych chtěla spíše promluvit až po hlasování. Je to možné, pane předsedající? Ano, je to možné. Můžu tady hovořit až potom, co schválíme tuto zprávu. Dobře, pozměňovací návrh číslo 5, jmenovitě hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1, jmenovitě, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 4, opět jmenovitě. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď se dostáváme k odstavci 3 na tři části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? se zdržel schváleno. Kdo je... Třetí část, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 6, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 14 na dvě části. První část, kdo je pro, proti, Omlouvám se, aha, omlouvám se, jmenovité hlasování. První část, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Budeme hlasovat jmenovitě i o druhé části, takže prosím, můžeme hlasovat druhá část odstavce 14. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 25. Na dvě části opět. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Odstavec 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Odstavec 32 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Nebylo to úplně jasné, takže to si prosím ověříme. Odstavec 35. Končím hlasování. Schváleno. 37 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 32, kdo je pro? Pardon, 42. A to se omlouvám, říká pan předsedající, jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď můžeme přejít k odstavci 43 na dvě části. Kdo je pro první část? Kdo je pro? Proti? Ne, omlouvám se, začnu ještě jednou. 43 na dvě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? To se zdrželo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 46. Jmenovitě hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 48, opět dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo dvě, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, ověříme to. Pozměňovací návrh číslo dvě, můžeme hlasovat. Končím ověřovací hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď můžeme hlasovat o původním textu úvodního ustanovení číslo 8, dvě části, kde je pro první část. První část pro proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď se můžeme dostat k hlasování o celkovém návrhu usnesení jmenovitě. Hlasujeme jmenovitě, prosím. Končím hlasování. Teď může promluvit paní zpravodajka. Schváleno valnou většinou, prosím, máte slovo. Thank you. Uh, dear colleagues, on Děkuji. Vážení kolegové, v pondělí Evropský účetní dvůr oznámil výsledky kontroly eh, toho, jak jsou vynakládány prostředky na energetickou účinnost v některých členských státech. Já bych ještě chtěla Eh, poprosit, aby komise eh, výsledky této zprávy a doporučení mé zprávy vzala v úvahu, až eh, bude připravovat příští programač, programovací období. Nechceme, aby došlo k plítvání kohezních fondů na energetickou účinnost. Děkuji vám také za podporu mé zprávy. Okay. Well, thank you for that comment. Uh, the um, colleagues have heard it. The... Děkuji vám. Pan komisar se zabývá svým Facebookem teď, ale určitě si přečte tu zprávu brzy. A teď budeme hlasovat o zprávě paní Gulár o proveditelnosti v zavedení dluhopisů stability. Poznávací na číslo jedna. Eh, jmenovitým hlasováním, můžete hlasovat. <clears throat> Končím hlasování. Přijato. Tím pádem všechno ostatní odpadá. Eh, já vám eh, přeji dobrou chuť a také dobrý začátek do nového roku. Thank you. Right, let's crack on. Pustme se do toho. Teď máme vysvětlení hlasování. Nejprve je to ten kalendář. A jako první řečník se přihlásila paní Zondergaard.